Der Präsident. Vielen Dank. Guten Tag, mein Dobrý den, vážené dámy a pánové. Eh, prohlašuji zasedání eh, Eh, tedy zasedání, které jsme přerušili 16. Eh, února a teď můžeme znovu navázat na eh, naši práci. Vážené dámy a pánové, před rokem začalo arabské jaro, které mnoha našim jižním sousedům přineslo svobodu. I v Sýrii